Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete. Dámy a pánové, milí poslanci, vítejte na zasedání, které se které zahajujeme o něco později, zasedání výboru pro eh, právní záležitosti. Pan předseda Lijena tady dneska ani zítra nemůže být, to znamená, že já ho budu eh, zastupovat, co by místo předsedkyně. Protože tu nemůže být pan Lijena, a vzhledem k jiným okolnostem se situace vyvinula tak, že jsme museli provést určité změny, které nyní ohlásím v rámci bodu pořadu jednání číslo 1. Ráda bych předeslala ještě jednu věc, která se týká zítřka. Zítra naše zasedání začne zcela normálně v 9 hodin. Na zítřek je také ohlášena stávka. E, to chci oznámit těm, kteří by eventuálně mohli mít možnost, potíže se sem včas dostat. A nyní k jednotlivým bodům našeho eh, pořadu jednání. Vzhledem k nepřítomnosti pana Lineho eh, posuneme následující body. Je to jednak bod číslo 8, výměna názoru k upadkovému řízení. Další bod je bod číslo 9, ten bude také eh, přesunut na další zasedání. Jedná se, to o, na, o, jedná se o nabídkách převzetí. Další změny programu jsou tyto. Za prvé, bod 5. Paní poslankyně Tajn požádala o to, abychom tento bod pořadu jednání přesunuli a nyní Další změna, další návrh, ta se týká bodu 7. To je e, Evropský příkaz k obstavení účtů. Je to zpráva pan, pana Baltazáre. Počítáte s počítá se s tím, že bychom ho probírali zítra 21. února po bodu 18. E, Kromě toho počítáme s tím, že bod programu číslo 15, to znamená imunita pana Albertínyho, je také posunut, bude také posunut na žádost pana Gargányho. A nyní bod programu číslo 1.20, to se týká hlasování o e, směrnici o, o vysílání to bude také posunuto, přesunuto na další zasedání výboru Jury. Další bod 19. Přístup zboží a služeb ze třetích zemí na eh, vnitřní trh Evropské unie. Ten název zprávy je skutečně velmi dlouhý. V každém případě jde o stanovisko pana Baltazáreho a tento bod číslo 19 bude eh, probírán po bodu 25. A Úplně nakonec bych ráda upozornila na jednu věc, a sice na bod 26. To je moje vlastní zpráva o Evropské nadaci. Tento bod bude také přesunut na příští zasedání. Ráda bych vysvětlila, proč tomu tak je. V radě se situace vyvinula tak, že eh, byla uhotovena, eh, tedy bylo zasedání pracovní skupiny odloženo na eh, neurčito, to znamená, že rada si dává na čas. Nám jako Evropskému parlamentu by to nemělo zabránit v tom, abychom, vytvořili, eh, abychom si vytvořili svůj vlastní názor. Nicméně si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se tomuto tématu mohli věnovat více dopodrobná a proto jsme ho přesunuli na příště. Pokud nemáte žádné námitky, vůči těmto změnám programu. A vzhledem k tomu, že máme dnes dopoledne málo času, ráda bych přistoupila dalšímu bodu. Máte k tomu nějaké námitky? Vypadá to, že nikdo nic nemá. To znamená, že se mohu eh, posunout k oznámením předsedkyně nebo předsedy. Ráda bych vás i pozornila na to, že 21. února, to znamená zítra ve 12 hodin, proběhne hodnocení eh, zpráva obchodu ve výboru IMKO. Umím si představit, že by to mohlo zajímat i některé poslance z tohoto výboru. To znamená, že se vás o tom chci informovat. A tím už jsme o bodu programu číslo 3 přijetí eh, protokolu zápisu z minulého zasedání našeho výboru. Pokud k němu nemáte žádné připomínky, tak přistoupím dál k vlastním eh, bodům našeho dnešního dne. Je to bod číslo čtyři a já eh, v této souvislosti ráda předávám slovo panu Svěvkovi. Je to velmi praktická, důležitá věc, která, eh, která hraje důležitou roli v běžném životě evropských občanů. Je to zlepšený přístup ke spravedlnosti, konkrétně k právní pomoci v přeshraničních sporech. Takže, pane Zvěvko, máte slovo. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Rzeczywiście podjęliśmy sprawozdanie z własnej inicjatywy. mnohokrát, vážení kolegové. Máme zprávu z vlastní iniciativy k velmi důležitému tematu, kterým je zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro občany Evropské unie v kontextu hodnocení směrnice eh, o přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech, což je směrnice, která vstoupila v platnost v roce 2003 a po deseti letech myslím, eh, že bychom měli hodnotit její eh, implementaci. Proběhly studie, které zadala mimo jiné Evropská komise, máme přístup eh, k těmto studiím a jejich závěrům. Ze závěrů eh, vyplývají zjištění, která jsou na jedné straně pozitivní, eh, v tom směru, že směrnici provedly všechny členské státy i přes eh, často různé výklady pravidel v členských státech, můžeme říci, že nejsou žádné stížnosti na transpozici zmíněné směrnice, což vnímám jako jediný pozitivní prvek, který souvisí eh, s implementací této směrnice. Kromě toho však ze studií vyplývají také znepokojivá zjištění a právě proto jsem se ve zprávě právě na tyto aspekty zaměřil. Mm, protože bychom je měli zvážit. Měla by je zvážit také Evropská komise a jednotlivé členské státy, tak aby byl zajištěn lepší přístup k právní pomoci v přeshraničních sporech. Jsme si dobře vědomi toho, že takových přeshraničních sporů je celá řada a jejich počet každoročně vzrůstá. Zároveň však e, pouze minimálně roste počet e, lidí, kteří se uchýlí k využití právní pomoci v přeshraničních sporech. To vychází především ze skutečnosti, že lidé si nejsou vědomi toho, že takový nástroj existuje a právě proto na to ve své zprávě poukazuji. Jak členské státy, tak Evropská komise by se měly zaměřit na osvětu aby občané, kteří by mohli tohoto nástroje využít, stejně tak jako právníci v praxi byli lépe informováni o těchto nástrojích. Pokud je informovanost nízká, i nízká e, informovanost o tom, kdo by mohl mít nárok na takový nástroj, je to velký problém. Také jsem zmiňoval, že vůbec povědomí o existenci tohoto nástroju je, je nízké. Pouze 12 e, z dotazovaných v průzkumu uvedlo, že ví, o existenci takového nástroje s tím, že největší povědomí je ve Slovinsku a v Nizozemsku, eh, kde eh, o tomto nástroji ví zhruba 28 až 30 lidí. Mm, a Informovanost je nízká také mezi odborníky v praxi. Znamená to, že máme velké rezervy právě v osvětové a informační činnosti. Další části své zprávy se věnují zajištění kompetentní právní podpory občanům, vytváření databáze právníků nebo databází právníků, kteří eh, se eh, vyznají eh, komparativním právu, jsou také jazykově vybaveni, protože se také může stát, že občan, který eh, má sídlo v jiné zemi eh, než jeho země původu, eh, také v důsledku jazykové bariéry, s tím, že nemá ani jazykově vybaveného právníka. A zároveň si uvědomujeme, že nekvalitní poradenství může mít eh, dokonce finančně velmi negativní důsledky. Dokonce ta situace může být pak horší, než kdyby právní poradenství neexistovalo vůbec. Proto je velmi důležité, aby právní poradenství mělo vysokou kvalitu. Věnuji se také jednotlivým krokům pro eh, usnadnění přístupu k soudnímu řízení. Postupy musí být také uspořádány v budoucnu, si myslím, že by mohl vzniknout jakýsi kodex právní pomoci. Také zdůrazňuji, jak důležité je aby národní instituce jednotlivých států spolupracovaly mezi sebou, ale spolupracovaly také s nevládními organizacemi, které poskytují právní poradenství a právní pomoc. Právě tyto organizace bývají často zdrojem pomoci a podpory občanům včetně dalších organizací, jako univerzitních organizací eh, a dalších. Všechny tyto instituce si zaslouží eh, podporu a občané by o jejich existenci měli být informováni. Měli by také vědět, že se mohou na tyto organizace obrátit A zvláště nyní, v dobách krize, nyní v dobách krize eh, se musíme zaměřit na eh, alternativní metody řešení sporů. Eh, často vedou lepším řešením než pouhým sporům v občanskoprávních nebo obchodních věcech. Jak jste si všimli, zaměřil jsem se na specifické problémy a konkrétní řešení právě v této důležité oblasti usnadnění přístupu k právní pomoci. A velice rád si vyslechnu vaše názory a připomínky, tak abych mohl svůj text obohatil a podle harmonogramu je nutné předložit pozměňovací návrhy do 4. třetí v poledne. Hlasovat se má v dubnu. Děkuji vám. Děkuji, pane Svěvko. Chtěl by někdo reagovat? Prosím, paní Geringer. Děkuji. Já chci poblahopřát panu Svěvkovi k jeho návrhu zprávy. která představuje přidanou hodnotu nejenom ve světle směrnice, ale také ve světle toho, že rok 2013 je rokem evropského občanství. Problematika dostupnosti právní pomoci je velmi důležitá. Absence nebo nedostatek informací vedou k tomu, že se občané nedostanou k právní pomoci a nemohou své právo uplatnit. Myšlenka eh, hledání nových cest pro řešení sporů i mimosoudní řešení sporů, mediace by měla být podpořená. Já bych v této souvislosti ráda navrhla určité úpravy, které půjdou tímto směrem. Já si myslím, že v tomto směru je velmi důležité, aby informace o dostupné právní pomoci byly k dispozici a myslím, že také Evropská komise zde může sehrát důležitou úlohu, především tím, že bude organizovat osvětovou činnost, informační činnost. Děkuji a blahopřeji vám. Dankeschön. Děkuji paní Geringer, paní Tajn. Děkuji, pane Svěvko. Já jsem se vaší zprávou nezabývala intenzivněji, pouze jsem si ji pročetla a napadla mě jedna otázka. Hovoří se tu o mezních hodnotách, o potřebách a měla by se zveřejnit také hodnota hotovosti Eh, pokud jde o možnost požádat o pomoc a podporu při řešení přeshraničních sporů, případně eh, by to eh, měl dělat každý členský stát pro občany ostatních států u nás. To závisí na tom, jaká je vyhlídka na úspěch. To znamená, pokud předběžná kontrola eh, ukáže, že není šance na úspěch, nebude poskytována podpora pro soudní řízení, takže proto by mě zajímalo, jak to vypadá v ostatních členských státech. Možná, že by na tu otázku mohla odpovědět i komise. A druhá věc. Vy jste doporučil, aby žádost o pomoc tohoto typu bylo možné eh, vždy podat. Já jsem advokátka, takže zkušenosti ukazují, že tyto žádosti ne vždy, ale ve většině případů eh, pocházejí od osob, které se tak nevyznají v právu a proto také potřebují pomoc to je ten důvod. To znamená, jednak finančně na tom nejsou nejlépe, protože Často jsou to lidé ze spodních sociálních vrstev, takže se nedokáží písemně či jinak tak dobře vyjádřit. Moje zkušenost je taková, že ten okruh osob, které přichází v úvahu, leda, že by to byla firma, která by ohlásila úpadek, ale ten okruh osob je skutečně odkázán na to, aby měli advokáta, mhm. který jim pomůže i při té žádosti o pomoc pro procesní náklady. A pak tu byl další podnět převzetí nákladů na cestu, cestovné. Umím si představit, že některé členské státy, třeba ten můj, eh, velmi přísně sledují náklady. U nás jsou to spolkové země, které toto nesou. Nevím, myslím si, že v Evropě to bude eh, dost rozdílné a eh, mezi jednotlivými okraji Evropy mohou vzniknout skutečně velké náklady na eh, cestovném. A podle německého práva je to tak, že ten, kdo vyhraje, tomu se uhradí eh, všechny náklady, včetně nákladů na cestu, jestli jel ze Španělska nebo odkudkoliv ale u těchto procesních nákladů pomoci při řízení, tak tam se bude muset rozhodnout, jaké náklady na cestovné vznikají. Chci se zeptat, nemusíme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 Hovoří tu mnoho lidí z politické skupiny ALDE. Paní Tajn a já eh, hovoříme také jménem stínového zpravodaje. Já bych ráda nejprve poděkovala panu Svěvkovi, protože on se vždycky snaží tu, to téma zpracovat v zájmu co možná největšího množství poslanců. A tak tomu bylo i tentokrát. Já si myslím, že tato otázka je jednou z těch, která, které eh, se dotýkají všech občanů ve všech členských státech. Ráda bych na tomto místě zdůraznila jednu důležitou věc, a to především pokud jde o radu. Pouze 17 z 27 členských států eh, podepsali umluvu eh, z High z, o mezinárodní právní pomoci. A já si myslím, že to je velmi důležitá a závažná skutečnost. Pouze 17 ze všech členských států eh, je, jsou signatáři této úmluvy a já si myslím, že bychom měli učinit všechno, co je v našich celách proto, abychom vyzývali členské státy k podpisu této omluvy. Možná, že by bylo dobré, kdyby Rada přijala příslušné rozhodnutí, protože všichni občané Evropské unie by z toho měli užitek, měli by užitek z lepšího přístupu k té spravedlnosti, byť žijí mimo Evropskou unii. To znamená, že můj příspěvek do diskuze je to, že se domnívám, že by bylo velmi dobré, aby všechny členské státy podepsaly tuto umluvu. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Majer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Já jsem autorem stanoviska výboru IMCO pro váš právní výbor a proto se na tu věc eh, dívám z našeho úhlu pohledu, to znamená další otevření eh, vnitřního trhu a ochrana spotřebitele. Oba tyto aspekty souvisí s tímto tématem, protože zpravodaj pan Zvěvka to tu krásně popsal. Dovolte mi, abych zmínil jenom některé body. My všichni společně, celý Evropský parlament, se staráme o to, abychom měli společný vnitřní trh, který potřebujeme. To, že je tam stále ještě celá řada přeshraničních činností, to je fakt. V mnoha dílčích oblastech chceme tohoto cíle dosáhnout, například ve vašem výboru a také v mém výboru Diskutujeme o společném pohledu, kdy je uzavřena smlouva. To je to evropské právo prodeje. E, my už jsme se rozhodli o, o rozhodli jsme o upomínkách a rozhodl, máme tady také řízení e, bagatelních e, pohledávek, to znamená do 2000 euro. o které jde v tom sporu. A kolegyně Tajn už umožnila a řekla správně, že když máme přeshraniční pohledávku, tak je možné podat žalobu ve vlastním státě, aniž bychom museli cestovat. A to usnadňuje život eh, straně žalující velmi. Pokud jde ODR a ADR, to znamená mimosoudní řešení sporů, tak tam jsme toho ještě nedosáhli. Přesto se může stát, že v případě sporu se obrátíme na advokáta, na soud a pak se ten titul musí vykonat. A to také je správné, proto také hovoříme o právní pomoci v přezraničních sporech. Vidíme, že formální realizace ano, ta je, ale fakt, že máme právní pomoc v přeshraničních sporech, o tom se moc neví, pokud se podíváme na čísla. Takže relativně málo občanů ví a relativně málo osob z právních oborů o této možnosti ví. Bohužel. To není jediná věc. Oni neznají ani evropský platební rozkaz, bagatelní eh, záležitosti, a podobně. Tady jde o to, abychom vyzvali komisi, aby zahájila informační kampaň, tak aby se tyto věci dostaly k adresátům a použili také internet jako prostředek. To znamená vytvořit impuls pro to, aby se tyto věci rozšířily. Chceme, aby každý členský stát měl jedno pracoviště a jeden portál, ve kterém, na kterém se budou objevovat eh, telefonní čísla, jedna internetová adresa, na kterou se mohou evropští občané obrátit. Takže v tomto smyslu eh, sestavím své stanovisko, předám vám ho a doufám, že společně pro své občany uděláme další krok vpřed a jde mi zejména o to, abychom dokázali předat příslušné informace. Děkuji. Děkuji za váš zajímavý vstup. Ráda bych teď dala slovo zástupci komise, panu Čerijovi. Omlouvám se za případnou chybnou výslovnost jména. Máme tu zástupce komise? Ano, prosím. Chcete se vyjádřit? Ano. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, pane zpravodaji, dámy a pánové, vážení poslanci. Komise eh, velmi sleduje vývoj a zprávu pana Svěvky. Je to zpráva velmi komplexní a věnuje se nedostatkům směrnice z roku 2003, tak jak byly pozorovány po deset let jejího provádění. A e, také nás zaujaly závěry pana zpravodaje, které jsou nejenom v souladu s tím, co zjistila komise, ale které jdou nad rámec toho. To znamená, že nabízí ještě více, protože komise ve svých vlastních závěrech uvedla, že je nutné dále tuto problematiku studovat a že komise bude reagovat. Komise navrhuje eh, existenci eh, stávajícího systému, který se bude eh, rozvíjet dál. Směrnice se nebude revidovat, pouze se zlepší její provádění v praxi. K tomu budou nezbytné informační kampaně, a to včetně informačních aktivit pro odborníky, kteří také mají nedostatky ve znalostech o této směrnici. E, a to se také v praxi provede konkrétně formou vzniku e, justičního portálu evropského, který bude nově obsahovat informace také o e, provádění této směrnice, který se setkává se stále větším počtem uživatelů. Samozřejmě důležité budou také informace pro praktikující právníky, pro soudce. Také již probíhá informační kampaň, připravujeme další informační kampaň, ale uvědomme si, že například taková televizní informační kampaň je velmi nákladná. Něco podobného komise vzhledem součas, k současným rozpočtovým omezením si nemůže dovolit, ale Samozřejmě jsme rádi, že se můžeme seznámit s vašimi podněty, které tady zazněly. Ty jsou pro nás nesmírně důležité. Například stanovení prahové hodnoty pro nárok na eh, právní pomoc. To je skutečný problém. My jsme zkoumali návrh zpravodaje který také eh, předpokládá, že se vždycky zkoumá v zemi, eh, kde je daný žadatel usídlen, zda splňuje podmínky pro právní pomoc a musí předložit certifikát osvědčení. A důležité je, aby to osvědčení bylo uznatelné v jiných zemích. Eh, na druhou stranu bych rád ještě upozornil, na skutečnost, že v této problematice také využíváme eh, prostředky ministerstva spravedlnosti a proto nesmíme zapomínat ani na to, že když diskutujeme o směrnici, eh, samozřejmě musí jít o odůvodněnou žádost o právní pomoc. To znamená, že e, žalující musí mít šanci na úspěch v soudním sporu. E, k tomu existují různá kritéria pro výběr, nejrůznější e, systémy, které zabraňují zneužívání systému, takzvaný contingent fee, a rozhodně si musíme také uvědomit, jak rozdílné jsou justiční systémy jednotlivých států. Nemůžeme nikomu dávat nějaký biankošek, který mu okamžitě uhradí náklady na dopravu letadlem a podobně. Eh, prostě to jsou záležitosti, které musí být odůvodněné, protože někde není nutné slyšení, osobně někde lze provést slyšení přes internet, eh, případně je možné možné postupovat písemně. V každém případě blahopřejeme panu zpravodaji, eh, děkujeme mu za odvedenou práci. Eh, zcela jistě cíl eh, se mu podařilo splnit, zlepšit přístup občanům ke spravedlnosti. Děkuji vám, pane Šeriu. Pan Cijevka, paní Tajn na vás měla otázku, možná, že i ostatní poslanci. Můžete odpovědět? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Děkuji a rád bych poděkoval všem kolegům za připomínky a komentáře. Velmi si jich cením a děkuji také Evropské komisi za to, že se tímto způsobem předběžně zavázala, protože je to velmi důležité v našem kontextu, v kontextu poznámek mé zprávy a e, v kontextu toho, co víme o provádění eh, této směrnice v minulých deseti letech. Rád bych vás upozornil na to, že je velmi důležité, že tato směrnice z roku 2003 zavádí minimální standardy. Ona nereguluje veškeré aspekty přístupu ke spravedlnosti. Jejím cílem je to, aby zajistila a zavedla určité minimální standardy ve všech členských státech které se následně budou muset dodržovat a které by měly být zaměřeny na občany. Pokud jde o otázku, která, kterou vznesla Alexandra, domnívám se, že na ní již odpověděla sama Evropská komise, ale dovolím si k tomu něco dodat. Stále ještě nevyužíváme plně možností informačních technologií. Používáme je pouze v omezené míře. Stejná situace je i v oblasti právní pomoci. Pokud tedy jde o postup přidělování nebo poskytování právní pomoci. Já si myslím, že e, jsou tu prvky, které by bylo možno zavést tak, takřka bez nákladu a mohli bychom tím zásadním způsobem zlepšit to, jak jsou občané provázeni touto džunglí, touto mm, spletí, tímto spletitým systémem eh, různých pravidel. Rád bych na tomto místě řekl, že pokud budeme mít mnoho právních nástrojů na podporu vnitřního trhu, bude to dobře, protože je to bez, eh, konec konců jeden z našich hlavních cílů. Chceme ten projekt dokončit a aby se nám to podařilo, potřebujeme dostatečný, nás, eh, dostatečný počet takovýchto právních nástrojů. které pomohou lidem Pomohou jim například při mimosoudním vyrovnání, při řešení různých sporů. Musíme si uvědomit, že velké společnosti, které působí na trhu, to zvládnou vždy. Ovšem individuální osoby, individuální občané a spotřebitelé si zaslouží naši ochranu. A myslím si, že bychom eh, měli vytvořit pro ně zvláštní podmínky, pokud jde o přístup ke spravedlnosti. Souhlasím s Evropskou komisí v tom, že eh, dneska zatím není potřeba hovořit o revizi směrnice, že můžeme pouze zavést určité právní nástroje, které nám pomohou zlepšit provádění směrnice a dosahování jejich cílů. Nicméně důsledkem toho, že budeme mít všechny tyto právní nástroje a že budou fungovat, by mohla být i případná revize směrnice. To znamená, že bychom již nezavedli pouze minimální standardy, ale řádné standardy mm, v oblasti přístupu ke spravedlnosti. Děkuji. Děkuji, pane Svěvko. A tímto bych ráda diskuzi ukončila. Pan Majer, poslanec, se hlásí ještě o slovo, takže prosím. Ano, jenom krátce, paní předsedkyně. Já navážu na to, co řekl zpravodaj. A je to to, co je pro nás, pro všechny velmi důležité. Je to kombinace nástrojů, na kterých jsme se dohodli a dohodneme. E, právní pomoc e, má pozitivní dopad, pokud propojíme e, drobné pohledávky, například v procesu nebo v řízení o drobných pohledávkách máme bychom mohli napsat, že se použijí pouze internetové prostředky, technické prostředky, nemusí se cestovat, dá se udělat videokonference. Takže strany sporu zůstanou ve svých státech. Není nutné posílat strany z Řecka do Německa nebo někam jinam. Udělá se videokonference se svědky. Vím, že Justice eh, se na to dívá trochu sporně. Není jednoduché přesvědčit eh, soudce, aby pracovali pomocí videokonference, protože říkají, chci toho svědka vidět. Zatím nejsou ještě tak daleko, aby řekli, stačí mi velká obrazovka, abych viděl svědka. Tady musíme pracovat na společné realizaci různých možností, které jsme vytvořili k těmto účelům a myslím, že eh, dokážeme tyto moderní prostředky využívat brzo. Děkuji za vysvětlení, které považuji za velmi cené. Paní Lichtenberger se chce vyjádřit kladně k této věci, takže prosím, ano, děkuji vám, děkuji vám za tyto připomínky. Cesta videokonferencí je podle mě velmi dobrá a důležitá, protože my všichni trpíme tím, že často kvůli eh, dvouhodinovému proslovu eh, cestujeme dva dny. Rozhodujícím bodem je pro mě tohle. Já jsem udělala několik pokusů a máme obrovské problémy s kompatibilitou současných existujících systémů v Evropě. Každý, každý třetí pokus, a to jsem velký optimista, byl úspěšný. Našla jsem na druhém konci systém kompatibilní s tím, který používáme tady v Evropském parlamentu, čili i tady na to se musíme podívat a pravděpodobně to bude zajímavé i pro výbor IMCO, abychom dokázali vytvořit požadavek na kompatibilitu těchto systémů, abychom ho prosadili, protože jinak tady budeme i za 15 let hovořit o videokonferencích a oni nebudou fungovat protože v Evropě máme 15 různých systémů, které se nakoupily a nikdo je nedokáže propojit. Já jsem minule potřebovala tři techniky, aby to dali dohromady a to tady v parlamentu. A pokusila jsem se spojit s nizozemským parlamentem. Ani to nevyšlo, ani ty systémy nebyly kompatibilní takže systém parlamentu evropského a nizozemského. Takže tady mi jde o to, abychom vytvořili kompatibilitu. Já se za to přimlouvám a budu velmi ráda pracovat s videokonferencemi i se Skypem, ale tam je problém ta kompatibilita a obrovský problém. Možná, že bychom mohli také uplatnit svůj šarm eh, tak, abychom eh, promluvili s národními parlamenty, s Evropským soudním dvorem, s jednotlivými soudy v, ná, v národních státech, tak, aby ty systémy byly kompatibilní. Jinak se nepohneme. Ještě jedna poznámka Skutečně jsem se k tomu chtěla vyjádřit, protože je to velmi komplikované. Děkuji, paní Lichtenberger. Pravděpodobně jste otevřela pandeřinou skřínku, protože uh, všem nám mluvíte z duše, je to praktické, je to relevantní téma, ale musíme být sami dostatečně praktičtí, abychom našli proveditelná řešení v dohledném čase. Děkuji a paní Tajn, omlouvám se, že se hlásím ještě jednou, protože jde o elektronické systémy. Pan Cvěvka říkal, že nechceme jenom minimální standardy pro právní pomoc, také v rámci eh, přidělování a poskytování právní pomoci lze velmi dobře použít tyto elektronické systémy. V Německu poskytnutí právní pomoci trvá vždycky o něco déle, může být malinko nákladnější. Nevím, jestli jsme byli jako právní výbor ve Španělsku. Tam je to během jednoho odpoledne a já to tady chci hodnotit kladně. Jdete k advokátovi, a na základě zvláštního zmocnění má tento advokát právo eh, rozhodnout, požádat o právní pomoc, ať jsou to sociální úřady, finanční úřady. Důkazy a doklady se posílají také elektronicky a tím se doloží, že ten, ta dotčená osoba je potřebná to znamená, není nutné dokládat to písemně, ale všechno jde elektronicky a dokáží to během dvou hodin, jak nám tehdy říkali. Takže během jednoho odpoledne je eh, udělení právní pomoci vyřízené, protože tam jde všechno už jenom elektronicky. Možná bychom mohli zvážit, eh, aby žadatel udělil svůj souhlas pokud například eh, bude ve Španělsku žádat o právní pomoc pro řízení v Německu, s jeho souhlasem by to šlo samozřejmě poslat eh, všechny doklady eh, potřebné k tomuto udělení elektronicky. Děkuji za tento zajímavý vstup a tím končím rozpravu. Pan Zjevka už hovořil o termínu 4. březen 2013 poledne konečná lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů a ty náměty, které jste tu teď zmínili, do toho můžete zapracovat. Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, což je bod 6 a je to Evropská právní úprava prodeje. To je také dlouhá historie to, v tomto legislativním období za sebou máme už hodně projednání tohoto tématu, slyšení, která jsme zvládli, včetně seminářů. A spolu s pravidly Luigi Perlinger je naštěstí dnes přítomen, takže mu dávám slovo k tomuto tématu. Prosím, Luigi. Grazie, presidente. Di aver anche notato. Děkuji, paní předsedkyně. Řekla jste, že jsem přítomen, ale jak víte, moje země má před sebou volby. A A to, že jsem v této předvolební době tady, dokazuje, jak velký zájem o právní úpravu prodeje mám. Paní předsedkyně již vás informovala o tom, že dneska budeme diskutovat o návrhu pracovního dokumentu, který bude součástí intenzivních konzultací, intenzivní fáze konzultací. Vyslechli jsme si celou řadu zúčastněných stran, které nám k tomu řekly svoje podněty které se jsou to eh, subjekty, které se eh, zúčastnily workshopů, slyšení, byli to experti, zástupci organizací, které se o toto téma zajímají, pracují na něm. A nyní tady máme před sebou návrh pracovního dokumentu. Je to návrh. Není to zatím usnesení, nic definitivního. Určitě bude možné do toho zapracovat ještě určité změny, celé se to zatím vyvíjí a já bych při této příležitosti rád poděkoval především panu Línemu za jeho příspěvek, protože my jsme eh, oba zpravodajové a ten pracovní dokument jsme vypracovali společně. Shodli jsme se na obsahu tohoto pracovního dokumentu. Rád bych poděkoval také našim osobním asistentům a asistentům politické skupiny. Především děkuji paní eh, Suzane Knöfel ze sekretariátu, která nám byla velmi nápomocná. V tom pracovním dokumentu popisujeme současný stav, ten daný problém. Vedli jsme o tom velmi intenzivní diskuzi, eh, vyslechli jsme si kritiku, zaznělo například to, že všichni chtějí, aby se všechno změnilo, ale musím říci, že toto tvrzení, které někteří formulovali, je velmi odvážné. Rád bych vás upozornil také na to, že dokument obsahuje technické argumenty, ne pouze politické argumenty. Snažili jsme se tedy vstoupit do média stres a věnovat se těm nejožahavějším bodům. Myslím si, že to se nám podařilo dosáhnout úspěchu, že jsme zaznamenali určitý pokrok, protože eh, na začátku jsme museli Eh, vyřešit zásadní otázku, jestli jsme pro nebo proti. A nyní už jsme o kousek dál. Názory se samozřejmě liší, ale diskuze není vedena ideologicky, není vedena na základě eh, předsudků. Zaměřili jsme se na určité aspekty a zjišťovali jsme, jestli je to přiměřené, přijatelné nebo ne. A v tuto chvíli máme před sebou určitý konstrukt, určitou architekturu evropského práva prodeje. A Musíme si uvědomit, že to je klíčová součást evropského práva. To si musíme uvědomit. Je to skutečně zásadní moment, zásadní prvek, který je důležitý pro fungování vnitřního trhu, pro nákup a prodej zboží. Jde o to, aby se vylepšily vzájemné obchody a aby se také vylepšilo evropské komunitární občanské právo. Musíme si uvědomit, že toto téma pro nás musí mít velký význam, protože jinak nemá smysl, abychom hovořili o silnější Evropě, o hospodářském růstu a abychom se snažili překonat ekonomické potíže nebo ekonomickou krizi jako takovou. Možná, že tady máme co dočinění s jednou skutečnou překážkou, a to je nedostatečný růst. My potřebujeme růst pro eh, blahobyt všech obyvatel, ale k tomu potřebujeme také normy, které jsou potřeba pro běžný život lidí. Nejde o trestní právo, jde o každodenní život běžných občanů. A právě proto jsem dal přednost tomuto tématu před našimi vnitrostátními volbami, protože je to klíčová součást komunitární legislativy a já osobně se domnívám, že je nesmírně důležité, abychom se tím zabývali. Rád bych rozstýlil předsudky, které není možno racionálně zdůvodnit. Myslím si, že tyto iracionální předsudky musíme z diskuze odstranit. Jak vidíte, vždycky jsme se v tom dokumentu snažili vykreslovat a naznačovat alternativu. Alternativu je to takový poctivý příspěvek k tématu. Tolik tedy na úvod. Vidíte tu podstatné změny, radikální změny textu komise. Neznamená to ale, že text Evropské komise zamítáme v úplnosti, v celku. Naším úkolem jako Evropského parlamentu je to, abychom se účastnili legislativního procesu. Samozřejmě, že zohledňujeme to, že komise má právo iniciativy, ale i my plníme svoje úkoly a pustili jsme se do práce. Zazněla celá řada kritických komentářů a naše návrhy se nevždy setkaly s pozitivními ohlasy, ale my si to snažíme vzít k srdci, tak abychom tu kritiku pojali konstruktivně a abychom ji přeměnili ve, ve zlepšení, ve změny. Chceme tedy konstruktivní kritiku, na jejím základě přijmeme rozhodnutí a změny. V tuto chvíli se nacházíme uprostřed legislativního procesu a nemůžeme se toho projektu zkrátka jen tak vzdát. To je základní politické poselství, základní zpráva z politického hlediska. Ale nyní se pojďme podívat na ten dokument z obsahového hlediska. Nejprve k jeho struktuře. My jsme zachovali strukturu, eh, kterou navrhuje komise, ten základní systém ustanovení. Toho jsme se drželi. Je tu samozřejmě jednak normativní část textu a kromě toho příloha, to je to základní rozdělení, ale kromě toho jsou tu ještě další části, ze kterých se skládá ta normativní část textu, a tak, aby to bylo pro uživatele přátelštější, přijatelnější každém případě se ukazuje, že evropští občané potřebují komunitární právo, se kterým by si rozuměli, ve kterém by se cítili dobře, protože jinak to nemá smysl. A proto eh, se snažíme to koncipovat právě tak. Předložili jsme pozměňovací návrhy a Mezi nimi vyniká jedna změna, kterou já osobně považuji za nejdůležitější. Týká se obsahu, oblasti působnosti. Na to bych vás rád upozornil. Oblast působnosti. Původně jsme o tom již hovořili, vyřešili jsme to, ale nyní jsme šli ještě dál, byli jsme ještě radikálnější. Oblast působnosti by se neměla vztahovat pouze na Eh, fyzický obchod, ale také na prodej a obchod na dálku. Já si myslím, že tím odstraníme určité potíže s interpretací, s výkladem. A že také sladíme některé názory, které byly velmi protichudné a zamítavé. Je to fakultativní dobrovolný nástroj, Zároveň jsou tu určité části, které jsou kogentní a které tedy platí v celé Evropské unii, ale přesto si myslím, že si nesmíme klást příliš ambiciozní cíle, že musíme postupovat postupně, že krok po kroku. Nemůžeme od počátku o něčem říci, že to je buď špatné nebo správné. Musíme vyčkat na to provádění, jak se to osvědčí Nemůžeme zkrátka jen tak vyrazit, skočit do vody a narazit na problémy. Musíme to zkrátka postupně zavádět a zjistit, jestli to bude fungovat, jestli eh, to bude mít silný ohlas, jestli se to rozšíří, jestli to bude pro vnitřní trh mít smysl. Toho se týkala celá řada výtek a výhrad, které na nás byly směřovány. My jsme se tedy snažili eh, oblast působnosti omezit. To je náš návrh, který předkládáme. Řekli jsme dobře, po pěti letech učiníme analýzu, zhodnotíme, jak se to celé rozběhlo, vyvíjelo, jak to fungovalo a jak právo, právní úprava prodeje v Evropě vypadá. Nemohou to být pouze ustanovení, která budeme oktorovat která někomu vnutíme z hora. Jsou to spíše nástroje, které nabízíme k dobrovolnému použití. A následně využijeme zkušeností, které se nahromadí a učiníme z toho nová opatření. Prodej na dálku, prodej online, to je velmi důležitá oblast. My jsme museli přizpůsobit původní text komise, což se ukáže i v průběhu diskuze. Provedli jsme všechny změny, které byly nutné k tomu, abychom to přizpůsobili také digitálním obsahům, cloud computingu a prodeji na, na dálku. Kromě toho je tu ještě jedna věc, která je velmi ožehavá. která byla vždycky předmětem diskuze, a sice vztah k římské umluvě, k umluvě Řím 1, a sice především eh, k článku 11. To se odráží v některých pozměňovacích návrzích a také v některých úvodních ustanoveních. V zásadě nejde o to, abychom vytvořili fakultativní nástroj, který vedle sebe postaví dva nezávislé právní systémy. V každém jednotlivém členském státě se nejprve musíte rozhodnout, pro co se rozhodnete. To je ta umluva Řím 1. Volba rozhodného práva. A následně jsou tu dva režimy v rámci tohoto vnitrostátního práva. Buď se rozhodnete pro Řím 1, pro nařízení Řím 1, anebo pro tento fakultativní e, nástroj. To znamená, že to je zásadní zjednodušení eh, celé věci. Nemusíte již znát právní systémy všech členských států. V tom spočívá to zásadní zjednodušení a je to také hlavní argument, který jsme neustále předkládali. Snažili jsme se to zracionalizovat. Snažili jsme se zracionalizovat vztah mezi tímto fakultativním dobrovolným nástrojem a nařízením Řím 1. to v praxi znamená, že musíme říci, kterých oblastí, eh, které judikatory se tento fakultativní nástroj týká. To znamená, že musíme jasně říci, co eh, do toho spadá a co naopak ne. My víme a stotožňujeme se s tím, že ne všechno musí být touto společnou evropskou úpravou prodeje pokryto. Musí tu být i věci, které jí pokryty nejsou. Potom eh, další věc v kontinentálním eh, právu, v římském právu je eh, dobrá víra každodenní záležitostí. Je to eh, všeobecně známo, anglosaské právo to naopak nezná. V této souvislosti byly vzneseny celé řady, cel, byla vznesena celá řada výhrad, protože eh, princip dobré víry není v anglosaském právu příliš znám a proto chceme přesně popsat, co v této souvislosti myslíme. Vytváříme právní nástroje, které také, eh, které platí také pro common law a je to tedy novinka v evropském právu, například právní subjektivita, to pochází z anglosaského systému. Dobrá víra, profesní etika, to jsme doposud neměli. Nyní je to nová věc v našem právním systému, takže tady dochází eh, ke směšování právních pohledů, právních konceptů. ale pokud jde o vytváření nové legislativy, je ten princip dobré víry zásadní. Možná, že to není nic pro tvrdé vyjednávání, ale jak už jsem řekl, zatím se to celé vyvíjí. Někteří říkají, že tím, co jsme předložili, příliš přesvědčení nejsou. Jde pouze o to, abychom zabránili tomu, aby to bylo některou ze stran zneužíváno. Pokud by některá ze stran se chovala nepoctivě, musíme to srovnat s tou zásadou dobré víry a musíme to nějak definovat, My jsme se o to pokusili. Je to právní pojem, za kterým se skrývá celý koncept. A já doufám, že kolegové se ještě nějak vyjádří k těm pozměňovacím návrhům. Nyní nápravná opatření, prostředky nápravy. To byla samozřejmě velmi sporná věc. Ku příkladu jde o to, když nějaká smluvní strana nesplní své povinnosti. Jde o to, aby eh, tady byla rovnováha mezi eh, možností volby, mezi prostředky nápravy. Pokud by ku příkladu kupující chtěl zrušit kupní smlouvu, tak eh, se o to musí postarat rychle. Jako příkladu, my jsme do této kapitoly zahrnuli ještě jeden bod. Já to teď nebudu dopodrobna popisovat, protože nemáme dostatek času. To znamená, že jde o to, že prodej, prodávající musí po určité době obnovit eh, podmínky tak, jak byly v okamžiku prodeje. A my jsme k tomu vytvořili alternativu. Bude potřeba se rozhodnout, jak to tady, jak bude vypadat ta konkrétní lhuta, jak ji definujeme. Pokud eh, je například zboží vadné, nebo pokud nedojde ke splnění smluvních podmínek, pokud se zboží eh, nehodí k předpokládanému užití, pokud eh, jsou porušeny jiné podmínky vyplývající ze smlouvy. Tak k tomu jsme se snažili předložit některé návrhy. Navracení plnění. To byla další věc, to se týkalo i, nebo jsme řešili i digitální obsah a potom lhuta pro promlčení. Bylo navrženo 10 let, ale někteří eh, měli pocit, že to je příliš dlouhá doba promlčení, promlčecí lhuta. Dobře, na závěr mi dovolte říci ještě jednu věc. Kolegové by se k tomu měli ještě vyjádřit a navrhnout případná další zlepšení. My jsme ochotni, nebo jsme přesvědčeni o tom, že bychom jako výbor pro právní záležitosti měli dospět k eh, konsensuálnímu řešení. A proto prosím kolegy, aby se na to pečlivě podívali. Euh, Děkuji, dám slovo paní Lichtenbergen a pak dám slovo ještě sama sobě. Já herzlichen... Děkuji. Děkuji kolegovi Perlingerovi, který promluvil za kolegu Léného. Tento velký balík pozměňovací návrhů, který jsem samozřejmě zatím bohužel nesprostudovala podrobně, abych se k tomu mohla podrobně vyjádřit, takže v tuto chvíli se omezím na některé body, které tu zazněly. V zásadě je to jako obce u, proti evropské úpravě práva prodeje. V takovém případě můžeme namítat, jestliže se zjistí, že v některých národních eh, zákonech jsou práva spotřebitelů oslabena. Potom vlastně ti, pro které jsme to celé dělali, to obrovské množství práce a prostředků, ty bychom tak nedokázali přesvědčit. A byl by to vlastně nesmyslný kus papíru. To je ten nejzásadnější důvod pro to říci ano či ne. To znamená, pro mě bude rozhodující to, nakolik práva spotřebitelů budou prosaditelná na základě tohoto nástroje. Ta dobrovolnost, ta možnost této volby má ještě další aspekt. Není všezarnující, to znamená, že v určitých právních oblastech spojených s tímto právem prodeje se to dostane zase na úroveň národních zákonů. To znamená, že to nebude zas jednoduše vemožitelné, protože nebude pouze jedno právo, ale budou tam prvky ze dvou dalších národních zákonů. A v tom vidím problém. Protože tak jako tak v oblasti ochrany spotřebitele nebojujeme a nemusíme bojovat o to, aby práva spotřebitelů byla upravena dobře v zákonech. Ten největší problém, a to bohužel není jediná oblast při implementaci v národních států, jde o to, že ti, kteří tato práva hájí a brání, mají slabší zdroje. Je možné, a v některých případech eh, je to v členských státech tak, a to je můj problém, ať je to proto, že prosazování práva v národní oblasti, tak také na evropské úrovni práva prodeje je stíženo tím, že k tomu přistoupí ještě další plejáda prvků a já se trochu obávám, že ty, ten velký slib, který by mohlo toto právo nabídnout zemím, kde je ochrana spotřebitele stále ještě slabá, že z nich nic nebude. Já se obávám u tohoto tématu a my jsme to při slyšeních slyšeli. Pokud uděláme velmi ambiciózní ochranu práv spotřebitele, tak proto nebudou hlasovat podniky. Pro To nebude mít smysl. Leda, že nebo s výjimkou těch pokrokových podniků a firm, které ví, že důvěra spotřebitele je přínosná, pokud je o obchod, přičemž bohužel musím konstatovat, že v poslední době klesá počet těchto pokrokových firm. A proto zvažuji, nakolik má ambiciozní tato práva spotřeb, tato ochrana práv spotřebitele má být, protože pokud práva na ochranu spotřebitele bude možné v konkrétním členském státu oslavit, bude to relativně problematické. Ten spotřebitel bude mít jedinou možnost koupit nebo nekoupit. Některé věci všude prostě nejsou, jsou jenom v určitých eh, částech. Takže, jak už jsem říkala, bude-li tento nástroj velmi silný, budeme mít problém, že se bude méně využívat pravděpodobně. Pokud bude tento nástroj zase velmi slabý, nedosáhneme toho, co jsme spotřebitelům, spotřebitelům a podnikům slíbili, a sice nový, rozumný, účelný nástroj pro obchodování, který jim život usnadní. A to je to, co bychom měli udělat. Pro mě bude rozhodující, jak dopadne to hlasování a protože vím, že v tomto parlamentu velmi často hospodářské, ekonomické zájmy v, řekněme, pro mě milné formě zohledňuje celá řada lidí, budu se velmi intenzivně soustředovat na ochranu práv spotřebitele a moje analýza celého toho velkého palíku, za který chci poděkovat, protože je to obrovská práce, mě bude zajímat hlavně to, jestli to zlepší ochranu spotřeby, práv spotřebitele a jestli to bude dostupnější pro občany, kteří by, kterým my něco tímto. Merci, je... Děkuji mnohokrát. Já jsem se sama zapsala do této rozpravy. Eh, ráda bych vás seznámila s tím, že eh, tento návrh nařízení o společné regulaci prodeje vnímám jako poměrně eh, složitý a poměrně nejasný. Konkrétně před eh, několika, už jsme již několik měsíců pracovali eh, na problematice práv spotřebitelů a transpozici eh, náležité směrnice do 27 členských států. A vidíme, že se systémy uví, ubírají různým směrem. Myslím si, že toto nařízení Eh, úprava prodeje ještě zvýší komplikovanost právního prostředí a dokonce povede ke zvýšení počtu sporů a nejasností. Zároveň eh, chci říci, že skutečnost, že mám určité výhrady, se netýká samotného faktu, že by měla existovat společná evropská právní úprava prodeje. Ehm, spíše si kladu otázku, zda systém má být dobrovolný nebo povinný a zda eh, tedy ochrana spotřebitele má být také fakultativní. Pokud, dejme tomu, eh, máme eh, fakultativní evropské právo, co třeba právo vnitrostátně jednotlivých států má být také dobrovolné a jaké pak bude postavení spotřebitele, který se setkává s tím, že mu právo již nenabízí ty záruky, které mu dříve nabízelo, které by mu nabízet mělo, a zároveň si uvědomuje, že existují práva ochrany spotřebitele, eh, která jsou nadřazená právním úpravám, které se navrhují zde. Může... E, zároveň docházím také k tomu, že e, návrh, který se zde objevil, e, se věnuje snaze sjednotit Eh, systém jak ochrany spotřebitele, já tady zastávám francouzskou pozici, eh, která je eh, víceméně proti navrhované směrnici s tím, že by to příliš zatížilo malé podniky. My máme dohodu ve Francii mezi zastoupením NFU, eh, tedy zástupcem podniku a zastupitelskou organizací spotřebitelů. A právě z tohoto důvodu si uvědomujeme, že složitost toho právního prostředí snižuje právní jistotu a je to důležité zvláště pro právní úpravu prodeje z hlediska ochrany spotřebitele, protože často si spotřebitel eh, nemůže zvolit vlastní stupeň ochrany, nemá proto dostatečnou svobodu a často se také setkáváme s tím, že sice podniky nabízejí záruky, ale s řadou podmínek a eh, eh, právě se obávám, že tato ochrana bude ještě oslabena. Zůstává problém, který zatím směrnice neřeší a ten se týká elektronického obchodování, obchodování na internetu. Právě oblast prodeje, který se zde výrazně rozvinul, si žádá právní úpravu a ta by měla vzniknout právě pro oblast internetového obchodování. Ale právě digitální ekonomika je sama o sobě již dostatečně složitá. Konkrétně třeba vztah mezi prodávajícím a kupujícím, kteří jsou si geograficky vzdáleni, je velmi obtížné eh, právně podchytit a zároveň zajistit uplatňování pravidel a předpisů tak, aby eh, byla zajištěna ochrana spotřebitele. A pokud toto eh, se má stát nástrojem dobrovolným, situace se ještě zhorší, protože státy, které jsou ve třetích zemích mimo EU, máme, eh, budeme mít nejenom 27 různých režimů v rámci EU, ale ještě tu takovou úpravu, která je fakultativní. Já si myslím, že nás čeká hodně práce směrem k harmonizaci a směrem ke stanovení nařízení, které bude přímo uplatnitelné pro obchodování přes internet. A sama ne, přesně nevím, zda to má být eh, dobrovolný nástroj, zda tedy dobrovolný nástroj by tento problém vyřešil, tím si jistá nejsem. Ale Eh, chtěla jsem se s vámi jenom eh, podělit eh, o své obavy v souvislosti s tímto návrhem nařízení. Slovo má paní Tejn. Já děkuji. Děkuji oběma zpravodajům. Pozměňovací návrhy máme před sebou, zatím jenom v angličtině. Já si myslím, že právě u smluvního práva je důležité, abychom si to přečetli ve vlastním jazyce, takže jenom stručně a předběžně. Za prvé, z, celého, z toho, co jsem vyslechla, vyvozuji, že eh, vědci jsou nespokojeni byly tu popsány neřešitelné případy. Pan Staudinger na to vždycky dokázal odpovědět, i když ta se neobjevila na tom místě nařízení, kde bych to očekávala. Já jsem si z toho odvodila, že je třeba věci zlepšit, ale je to systém, který je uzavřený a že prostě není možné k tomuto uzavřenému systému podávat pozměňovací návrhy, jako to děláme obvykle, protože jsou to všechno uzavřené systémy, kde když eh, sáhneme na jeden šroubek a povolíme ho, tak musíme adjustovat vlastně celý systém, tak aby se ta logika toho systému nestratila. Takže já nemám v úmyslu podávat příliš mnoho pozměňovacích návrhů, i když eh, jsou různé návrhy z mnoha stran. Pokud je o ochranu spotřebitele, tak já tady nemám zdaleka takové obavy, jako je přednesla, přednesla paní Kastex a paní Lichtenberga. Já jsem ze státu, který má skutečně vysokou ochranu spotřebitele. Ta ochrana spotřebitele je na vysoké úrovni. My tu máme ještě v tuto chvíli problém v tom, že podniky neprodávají přeshraničně ve velké míře, protože se obávají, že to bude pro ně horší. A to samozřejmě znamená, Eh, je to právní nejistota, která tu v současné době panuje. Pokud se podíváme ale na ty spotřebitele, kteří skutečně nakupují přes hranice, když se něco stane v tom internetovém obchodování, tak se většinou vzdají uplatňování svých nároků. Je příliš pracné Eh, reklamovat. Eh, tam, myslím, nemáme v tuto chvíli vůbec žádnou eh, ochranu spotřebitele na, při internetových prodejích. Čili není možné tuto ochranu ve velké míře oslabit, když tam není. Protože když se něco stane, tak lidé se vzdají těch peněz, na které by měli nárok. Takže kdyby by byli uplatnili svá práva, měli by možná vyšší úroveň ochrany než teď. Ale já to nepovažuji za problém. Já skutečně si myslím, že to je problém té lobbyistů, kteří nám to podsouvají. Myslím si, že je správné, abychom působnost nařízení omezili, tak jak to navrhl pan Berlinger. Já už jsem se k tomu vyjadřovala stejně eh, ve zprávě z vlastní iniciativy, protože si myslím, že z praktických důvodů je to nutné ten odpor v členských státech je opravdu vysoký, i zejména v mém státě, v Německu, a proto si myslím, že bychom měli začít opatrně a v malém. E, a postupně dávat k dispozici jednotlivá pravidla, Jde o internetové obchodování a tady se musíme podívat, jak to funguje v praxi, eh, kam až je možné jít dál, do kterých oblastí se pustit. To, co řekla paní Kastex, eh, s tím, že celý návrh nařízení se jí zrovna nezdá, ale v té souvislosti mám otázku na komisi, protože jsem slyšela včera nebo dneska, že na základě odporu ve velkých členských státech Německo, Francie, Velká Británie, komise uvažuje o tom, že stáhne ten návrh. Takže bych požádala komisi, aby se k tomu vyjádřila. Já ještě jednou, a to zdůrazňuji, jsem pro tento návrh, ovšem s omezením působnosti. Děkuji. Alors, vu que nous avons déjà un petit peu dépassé l'heure, Vzhledem k tomu, že už jsme přesáhli vymezenou dobu, přesto se chci zeptat, zda velmi rychle nechce komise reagovat. Děkuji vám, paní předsedající. Já budu velmi stručný. Komise vítá eh, to, s jakou poctivostí dokumentu komise přistoupili oba zpravodajové, pokud jde o otázku paní Tajn. Komise nepočítá s tím, neplánuje, že by svůj návrh stáhlovala, stáhla. Zcela naopak. Návrh obou zpravodajů obsahuje celou řadu velmi smysluplných pozměňovacích návrhů. Některé z nich již pan Berlinger sám zmínil. Já uvedu tři příklady. Jsou to pozměňovací návrhy, Máte opravdu jenom několik málo vteřin. Eh, pro tlumočníci nám nabídli o pět minut více, ale prosím, abyste nezabíhal do velkých podrobností. Děkuji. Chci pouze zdůraznit, že posměňovací návrhy týkající se umluvy Řím 1 eh, se snaží to, tento vzájemný vztah vyjasnit. Další věc, dobrá víra nesmí ospravedlňovat eh, k nepřiměřeným výhodám a eh, kromě toho jde o to, co bude touto úpravou pokryto a co ne. To je tedy pouze několik málo příkladů z těch všech pozměňovacích návrhů, které zpravodajové předložili a za které jim děkuji. A to je všechno. Děkuji, paní předsedo. Paní... Děkuji za... Děkuji za stručnost. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 23. dubna v poledne. Nyní jednání přerušuji a opět se sejdeme v 15 hodin. To bude jednání za zavřenými dveřmi a budeme se věnovat imunitám.